Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, já bych eh, navrhoval začít naši schůzi. A chtěl bych otevřít eh, bod číslo 8 Počkám ještě chvilku. Und der Tagesordnung 8. Bod číslo 8. Současný stav probíhajících třístranných jednání. To jednání je zatím jenom jedno. To se týká autonomních obchodních opatření státu západního Balkánu. To se konalo včera. Vyskytly se tam tři oblasti, kde byly předloženy eh, pozměňovací návrhy. Jedny byly to technického rázu, například časových hůd. Druhá oblast se týkala toho, jestli by tam mělo jít o ty delegované akty nebo prováděcí předpisy, jak to tedy bude v praxi prováděno, to je asi eh, rozhodující z naší strany. A potom tam byla třetí oblast, to byly spíše politické otázky, tedy jak to zařadit do celého toho procesu integrace na západním Balkánu. Hovořili jsme, diskutovali o různých stanoviscích, bylo to trochu zklamáním, protože rada neměla žádný správný vyjednávací mandát, ale mohla se v podstatě vyjádřit jenom těm technickým ehm, eh, záležitostem. Takže jenom jeden z těch devíti byl projednán. A co se týče té základní otázky, tedy jestli to budou akty přenesené působnosti nebo prováděcí předpisy, jak těm politickým se také rada nějak vyjádřit nemohla, takže jsme radě jasně řekli, že to pro nás není akceptovatelné a že můžeme postoupit eh, ku předu pouze, pokud eh, bude mít rada schválený jednací mandát. Doufám, že se to zlepší a to 30. jednání by mělo pokračovat 22. září. Chci se zeptat, jestli někdo má nějakou otázku k tomuto tématu. Nezdá se. V tom případě přejdeme k dalšímu bodu našem programu, což je bod 9. Je to stanovisko našeho výboru k Evropské energetické unii. První výměnu názorů už jsme tady na výboru měli a teď máme předložený návrh od našeho navrhovatele pana Buchnera a tomu bych chtěl hned dát slovo. Děkuji vám. Při přípravě tohoto návrhu jsem se eh, přirozeně musel zaměřit na velmi malý rozsah, takže bude pořád ještě možné to eh, doplnit o pozměňovací návrhy. V svém návrhu jsem se pokusil zobrazit určitý koncensus se stínovými zpravodaji, aby to nebylo čistě stanovisko naší politické skupiny. Doufám také, že se teď podaří najít kompromisy. Myslím si, že ty hlavní cíle kritické inie, tedy konkurenceschopnost, zajištění dodávek a udržitelnost, jsou cíle, na kterých se všichni zhodneme. Jednak eh, můžeme těchto cílů dosáhnout, když snížíme spotřebu a také když eh, budeme více podporovat udržitelné zdroje energií. Dále musíme propojit eh, přenosové soustavy a také to, že bychom se mohli sjednotit při vyjednávání kontraktů s dodavateli. Energetická účinnost je naprosto zásadní cíl a má velkou relevantnost pro zahraniční obchod. Existuje tady velký potenciál pro spolupráci s třetími státy na přípravě například technologií a společných standardů. Eh, tím mám na mysli například Čínu. Stejně tak eh, bychom eh, se měli zabývat novými technologiemi, jako je například ukládání energie, což by mohlo také zlepšit účinnost a ochranu životního prostředí. To jsou věci, které nebyly tak silně zdůrazněny, ale pokud chceme dosáhnout asi 30% podílu obnovitelných energií, tak právě ukládání energie je v tom zásadní, protože jinak to nemůže dlouhodobě fungovat. Ty systémy, které se teď rozvíjejí, jsou teď z technické stránky proveditelné, teď se musí odstranit různé administrativní překážky jejich aplikace. Investice do účinnosti by také mohly zvýšit naši konkurenceschopnost vůči obchodním partnerům právě energetické účinnosti a u obnovitelných energií musíme eh, dále to podporovat a budovat. Budu si totiž uvědomit, že v konečném obchodě jde o cenovou konkurenci, takže musíme dosáhnout snížení nákladů a doufáme, že se to podaří. Právě v energetice je důležité mít správně nastavenou chodní politiku. Asi není úplně eh, nejlepší mít eh, velmi vysoké standardy interně a potom eh, je nezohledňovat v tom externím obchodu. Dále také tady apelujeme na závaznost emisních cílů, protože máme také zodpovědnost za planetu, což znamená, že nemůžeme tady eh, vlastně dovážet špinavé zdroje energii a mise z eh, jiných částí světa. Samozřejmě se rád vyslechnu názory ostatních kolegů a pokusím se je zabudovat do tohoto stanoviska. Děkuji vám a teď dávám slovo stínovým zpravodajům. Pan Vizas jako první. Eh, señor eh, presidente como el colega salvatore cicu no ha podido estar aquí me ha pedido que intervenga en su lugar y lo voy a hacer en italiano. Tak eh, dál, abych místo něj vystoupil a budu hovořit italsky. Eh, to jsou všechno velmi komplikované záležitosti a proto jsme je potřeba se dohodnout eh, na tom, jak mít bezpečné dodávky energií, které budou, které budou eh, dostupné cenově. Je také důležité si uvědomit, že Evropa dováží 20 eh, ropy a 60 66 zemního plynu. 94 tohoto dovozu je v rukou monopolních dodavatelů a když se na to, jak se to promítá do cen elektřiny a plynu, tak eh, ty jsou asi o 40% vyšší než tam, než ty, které mají například ve Spojených státech. A z tohoto důvodu bychom měli mm, přijmout ambiciozní opatření, aby spotřebitelé v Evropské unii což má na mysli jak domácnosti, tak i firmy, měli přístup k dostupným energiím. A z toho důvodu musíme naprosto změnit energetiku v Evropské unii, tak aby toky energii mohly volně eh, se přesouvat přes hranice. A to zejména ve strategických koridorech přenosových soustav. A Spotřebitelé by do tohoto procesu měli být aktivně zapojeni. Musíme tedy opustit ten stávající systém, který se vyznačuje spíše jenom koordinací národních politik. Pořád přetrvávají eh, překážky na trhu a další eh, výzvy. Kromě toho musíme eh, splnit i cíle do roku 2020, které se týkají například propojení přenosových soustav s elektřinou. Musíme se tady zaměřit na těch 12 členských států, které eh, jejichž propojení trhu eh, je menší než 10%. Je to Estonsko, Lotyšsko, Litva, Irsko, Spojené království, Španělsko, Malto a, Malta a Kypr. Také musíme eh, dbát na postavení ostrovních členských států, kde také se musí investovat do infrastruktury, aby bylo zajištěno, že i tyto státy budou mít bezpečné dodávky. Energie by také měla být udržitelná, což si bude vyžadovat vyčlenění prostředků na provádění projektů v této oblasti. To podpořila také Evropská rada v říjnu 2014. Závěrem bych chtěl říci, že Evropská unie musí navýšit své kapacity, tak aby skutečně došlo ke zlepšení jejího postavení na mezinárodních trzích. No. Za tím účelem musíme uzavírat obchodní dohody, která budou obsahovat ustanovení, jejich cílem by mělo být zajištění zdrojů. A to zejména z těch částí světa, které jsou pro nás strategické, jako je Turecko, Alžírsko, Blízký východ a Afrika. Děkuji. Děkuji vám. A teď za sociální demokraty jsem tady já. A chtěl bych tady nejprve poděkovat navrhovateli. Myslím si, že ty důležité body eh, jsou obsaženy eh, v návrhu stanoviska. Mně jde hlavně o tři doplnění. Za prvé je to otázka těch obchodních dohod. Pan Fisas eh, už o tom také hovořil. Myslím, že tady eh, to spadá do našich kompetencí, je to naším úkolem, aby, aby ty energetické části obchodních dohod eh, tam byly, aby tam tedy byla ta vlastní kapitola o energii. Jež cílem má být zajištění bezpečnosti dodávek, ale také standardu kvality a chceme samozřejmě podporovat také využívání obnovitelných energií a eh, energetické účinnosti v těch eh, smlouvách o obchodu. A tím tedy zlepšit i postavení našich eh, firm. Tady my chceme, aby byly zlépe sformulovány kapitoly energií v obchodních dohodách. To bych si přál, aby se dostalo do toho návrhu po bodu 2. Eh, předložím k tomu pozměňovací návrh. Potom eh, jde o bod číslo 7. To je ta věc o smluvní spolupráci. To bych formoval o něco jasněji. Myslím, že tady musíme jasně vyjádřit to, že smlouvy o dodávkách energii je potřeba přeskoumat, protože máme různé bilaterální eh, smlouvy, tedy členské státy s jinými zeměmi. A je potřeba přeskoumat, jestli odpovídají eh, našim zájmům a také kolikrát to má různé eh, dopady na tu celkovou situaci. A musíme se zamyslet také nad budoucností takovýchto smluv. My už jsme k tomu připravili legislativu, a to ještě předtím, než vypukla eh, ukrajinská krize. V té době se členské státy k tomu stavěly velmi zdrženlivě. Tedy k zapojení komise do těchto jednání. Nicméně ta Ukrajina to trochu změnila někdejší polský eh, ministr zahraničí dokonce začal požadovat, aby vyjednávání smluv bylo v kompetencích eh, Evropské unie. A proto tedy bych rád na svou otázku přeskoumání těchto smluv v té v legislativě eh, je také stanovena lhůta pro tento přeskum. Měly eh, být ale vypracovány také kritéria pro vyjednávání podobných dohod, abychom zajistili větší konsistentnost. A s tím v souvislosti to by mohlo být doplněno k tomu bodu 7, nebo by tam mohlo být jako nový bod 8. Jaké součásti Eh, by ty energetické smlouvy v budoucnosti měly mít. Jde tam například o princip reciprocity, to je také důležitá věc, tedy aby partneři si byli rovně postaveni. A no, taky se to týká standardů a také v souladu s evropským právem. To jsou ty moje tři body. Děkuji a nyní Eva. Thank you. I'm speaking on behalf of, um... Emma. Děkuji, já teď eh, eh, vám řeknu stanovisko pana Kamala. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji za přípravu tohoto textu. Je tady řada věcí, se kterými v ECR můžeme souhlasit, například je to ta energetická účinnost, udržitelné mm, trhy s energiemi. My také podporujeme zahrnutí kapitol o energii do těchto obchodních dohod. A v souladu s tím také vítáme diskusy o diversifikaci dodávek energii, s tím, že bychom měli snížit závislost na monopolních dodavatelích. Rádi také chceme podpořit zvýšení role nových technologií a také jasnější rozdělení kompetencí mezi členskými státy a komisí. Nicméně je tady několik klíčových věcí, které bychom do toho rádi zahrnuli. Za prvé důležitost domácích zdrojů energii a interní produkce, to bychom neměli přehlížet. Kromě toho si myslíme, že tato debata by se měla více zabývat také roli VTO a to, jakou roli by to mělo hrát. Dále si myslíme, že bychom měli eh, rozšířit globální systém eh, zprávy a řízení. To by mělo vést k větší právní jistotě v této oblasti a mělo by to také vést k odbourání napětí. Vítáme práci energetického fora. Myslíme si, že eh, TO je v tom e, důležitější. Dále bychom chtěli pozornit na to, že existuje dohoda o eh, zelených produktech eh, s řadou dalších států, které obsahuje standardy o ochraně životního prostředí. Ta dohoda by měla být vyjednána do konce tohoto roku a proto bychom chtěli, aby i tady byl závazek to splnit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, dodat pár drobností, jenom eh, bych chtěla říct si zpravodaj, že jsem plně na jeho vlnové délce. Ta otázka je velice důležitá a je třeba rozhodně omezit naši závislost na vývozu. Eh, nejenom proto, že máme obavy ze špinavé energie, a to má potom vliv na změny klimatu, ale co je zásadní? Zásadní je naše autonomie, nezávislost Evropy to je strategická záležitost a byla bych ráda, kdyby tento bod byl také ve zprávě zohledněn. Vidíme, že je stále více konfliktních, destabilizovaných oblastí a tím spíše tato otázka eh, energetické nezávislosti Evropy je klíčová do příštích let. To je první věc. Dále souhlasím se vším, co říkal zpravodaj. Samozřejmě je třeba, aby se vyráběla čistá a obnovitelná energie, aby byly úspory energie, aby se lépe koordinovaly naše národní politiky, to je vše jasné, ale já bych skutečně chtěla zdůraznit ten bod, že je strategické, aby se Evropa rozhodla, že co nejrychleji dosáhne plné a úplné autonomie v energetické oblasti. Merci beaucoup. Děkuji. Helmut. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat za dobré zpracování tohoto tématu, které je navíc pro nás výbor velmi důležité. A já mohu také přihlásit, že, ten, že předložíme pozměňovací návrh, který e, bude e, věc ještě vyjasňovat. Myslím si, že tedy snahou všech úprav je eh, vylepšit znění. Takže co chceme navrhnout konkrétně. V podě 2 jsme skeptičtí v tom smyslu, jestli se dá dosáhnout vyvážené dohody. Mm, ta formulace v této kapitole není šťastná. Například jsme proti tomu, aby byl dovážen eh, plyn produkovaný, produkovaný frakováním. Také bychom uvítali spolupráci, která by, mohla, která by umožnila decentralizovaný decentralizované investice do obnovitelné energie v bodě 6. Když se podíváte na to, jaké zájmy prosazují ti energetičtí giganti, pak je jasné, že tedy vlastně inovativní zdroje energie nemají v rámci cenových válek vůbec šance. A my si dále tedy je třeba klást důraz na takzvané inteligentní rozvodné sítě, protože to je cesta do budoucnosti. A pokud jde o výrobu této inteligentní energie, její případné skladování, na to je třeba také klást důraz. důraz. Měli bychom se celé věci věnovat i z pohledu obchodní politiky, a to konzistentním způsobem. Mohu podpořit důraz, který pan Buchner klade na úspory energií a také tedy eh, korektní nastavení cen u jednotlivých energií podle toho, jakým způsobem jsou generovány. Například v Německu postupně odstavujeme atomové elektrárny a uvědomujeme si, že si to tedy přinese zvýšené náklady, a to i pro budoucí generace. Pan Buchner, já vím, že vy jste odborníkem na jadernou energetiku, takže asi přijdete s vlastními pozměňovacími návrhy a my se k ním případně připojíme. Ještě jedno takové varování. Tam, kde hovoříme o energetické politice, Je třeba si uvědomit, že energetika má i svoji politickou stránku, že tedy, do, že tedy dodavatele, jako je Rusko nebo země Perského zálivu, eh, sledují své vlastní cíle. A například výroba tedy formou frakování nese uh, Eh, nutnost vykácet velké plochy lesů a to je eh, riziko eh, samo o sobě, přičemž například americké firmy se snaží prosazovat tuto technologii v Evropě. Pak je to otázka vyváženosti energetické dodávky. Tady inovativní zdroje mohou použít, po, přispět k větší vyváženosti, například solární energetika ve vztahu k Řecku a podobně. A je důležité, abychom se tedy eh, vyhnuli eh, výpadům dodávky. Děkuji, pan Borali. Děkuji, pane předsedo. V energetické politice čelí Evropa dvěma typům eh, problémů. Za prvé těm interním, protože pořád máme roztříštěný jednotný trh, a za druhé externím. Toto stanovisko věnuje velký prostor eh, snižování a eh, zvyšování energetické účinnosti obnovitelným zdrojům energie. To můžeme plně podpořit, ale zároveň chceme upozornit na jeden zásadní problém a tím je dopad Eh, toho, jaký má existence rozvodných sítí nebo zdrojů energie na jednotlivé regiony. Například solární energie je někdy prosazována eh, s formou centralizovaného přístupu a to některým regionům škodí. A pokud jde o efektivitu nákladu a plítvání e, energií, tady je třeba vzdělávat obyvatelstvo, e, informovat je o tom, co je vlastně udržitelný postup, protože plítvání e, se nejenom prodraží, ale také škodí naší planetě. Pokud je o dodávku energie, je třeba, abychom byli méně zranitelní, aby to složení bylo vyváženější, protože tedy plyn může proudit nejenom z Norska, Turecka nebo Azerbajdžánu, ale najdou se i jiné oblasti, například ve Střední Asii, v Kazachstánu a podobně. Evropský parlament musí podpořit tuto strategickou možnost zohlednit nové okolnosti poté, co naše vztahy s Ruskem se opět dostaly do krize. Já doufám, že se to objeví na programu jednání našeho výboru v budoucnosti a proto se nebudu vyjadřovat šířej, soustředím se na toto stanovisko. Větší účinnost hospodaření s energiemi je takovým základním principem nového sdělení komise, které máme před sebou. Nesmíme však zapomínat, že v tomto ohledu hrají zásadní úlohu naši občané. A tím se dostávám k bodu čtyři, kde se hovoří o tedy určitému ohraničení poptávky po energiích. dále se tady hovoří o tom, jak důležité je, aby jednotný trh s energiemi v Evropě opravdu fungoval. Vznikají nám také nové trhy, my budeme mít eh, možnost monitorovat vývoj na těchto trzích. Například já jsem předsedou eh, průzkumného, průzkumné skupiny pro země Střední Asie, takže to budeme sledovat, mohu slíbit. A pokud jde o nepřímé zdroje, v případě plynu, ropy a obnovitelných zdrojů energie je důležité eh, zaměřit se na to, jaký dopad Eh, to má na rozvodné sítě a potom zdali tyto eh, jsou dostatečné v jednotlivých eh, regionech, jestli umožní, umožňují skutečně aktivní obchodování s energiemi. A myslím, že z tohoto pohledu ve stanovisku chybí důraz na úlohu místních komunit a obcí, které mohou hrát klíčovou úlohu. Není možné vést vedení nad hlavami města a obcí, aniž bychom tyto eh, zapojili do procesu rozhodování. A tam, kde jde o demokratický přeskum a konsenzus, je důležité zaměřit se na, eh, nové techn- na rozvoj nových technologií, výzkum a vývoj, protože to může mít eh, potenciální dopad i na hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Děkuji a nyní pan Ferrand. Pane předsedo, vážení kolegové, tato zpráva chce, aby Evropská komise měla ještě větší pravomoci v oblasti energetiky, to znamená, že by odebrala tyto pravomoce členským státům. Integrovaný trh na evropské úrovni, to je jako obvykle ten bod, ke kterému se zpráva upírá. Mezi řádky můžeme vidět vaši vůli již nekupovat zemní plyn z Ruska, což by bez pochyby vyhovovalo americké vládě v její eh, geopolitické křižové výpravě proti Rusku. Dokonce jste připraveni dovážet americký břidlicový plyn v kapalné podobě, eh, na, který je transportován tankery, eh, což stojí hodně peněz. Eh, také chcete větší konkurenci v oblasti energetiky, aby se snížily ceny. Bohužel pro vás Země, jejichž trhy jsou nejvíce konkurenční, jsou také země, kde ty, trhy, ty ceny energie jsou nejvyšší. Francie se snaží omezit tuto nekalou soutěž a u ní jsou ty ceny energie jedny z nejnižších v Evropě. Je jasné, že některé jaderné elektrárny jsou eh, bezpečnější, když je spravuje veřejný podnik, který má více na srdci bezpečnost než výnosnost eh, krátkodobou. A ponechat soukromým podnikům zprávu takovýchto elektráren by bylo velice nebezpečné. Také propagujete decentralizovanou produkci energie a úplně opomíjíte problém mm, úspor z rozsahu. E, tady mám na mysli především fotovoltaické elektrárny. Pokud máte panel 10 metrů čtverečních, tak to je čtyřikrát dražší, než když tu elektřinu vyrábíte na 300 metrech čtverečních. Takže zase vás e, oslepila ta kultura e, volného trhu. Náklady na obnovitelnou energii jsou obrovské a soukromé podniky by na tom nikdy nevydělaly. A bude to tedy znamenat zhruba o 50 zdražení této obnovitelné energie. Konečně konec regulace e, cen energií, to bude znamenat, že spotřebitelé budou mít slabé postavení oproti soukromému sektoru, který bude diktovat podmínky. Ceny elektřiny tedy budou neustále narůstat. Takže pane předsedo a pane zpravodaji, eh, vaše návrhy jsou zcela nekonzistentní a povedou k dražší elektřině, bude se méně investovat do obnovitelné eh, energie a bude ohrožena bezpečnost veřejnosti. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poukázat na význam tohoto stanoviska pro EU a pro náš výbor. Myslím si, že pan zpravodaj odvedl skvělou práci, já mu za to děkuji a souhlasím s pozměňovacími návrhy, které bude předkládat náš zpravodaj pan Lange. E, ještě bych chtěla zdůraznit některé body e, stanoviska, Myslím, že by bylo dobré konkretizovat opatření, která chceme posílit. Tady mám na mysli především na to, že je třeba zvýšit cíle energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů a navíc myslím, že by tyto cíle měly být povinné pro členské státy. Je třeba učinit další kroky směrem k cílům, návrhům, tak jak byly vyčísleny. Také myslím, že je důležité vytvořit nový závazný cíl pro eh, vzájemné propojení eh, elektrických sítí protože pokud nebudeme mít skutečně funkční a efektivní propojení, tak ta energetická unie jako taková nebude existovat. A nemůžeme hovořit o Evropské unii, když nebudeme mít energetickou unii. Pak ještě další důležitá věc, která přímo souvisí s činností našeho výboru a s politikou uh, obchodní, obhajoby obchodních záležitostí. Myslím, že by se měl vytvořit nějaký mechanismus přeshraničního přizpůsobování, pokud jde o emise CO2. Pokud náš průmysl má být konkurenceschopný, a to musí být, a pokud eh, má také zajistit udržitelný rozvoj a zachování životního prostředí, pak musíme vytvořit spravedlivé podmínky, spravedlivá pravidla hry, protože zatím to tak není. Pokud se k nám dostávají výrobky, které nesplňují požadavky, které přitom klademe na naše podniky. A konečně, i když to není ekonomické téma, ale téma principiální, eh, myslím, že v našem stanovisku bychom také měli hovořit o nutnosti posílit práva spotřebitelů a bojovat eh, s chudobou. Děkuji. Gracias. Děkuji. A nyní zástupce komise. Thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo, děkuji vašemu výboru za pozvání k dnešní diskuzi. A také vám děkuji za to, že jste vůbec iniciovali stanovisko na toto velmi důležité téma. Víte, že energetická unie je jedním z nejdůležitějších témat našeho programu. My jsme k tomu vypracovali zprávu a i pro nás je to velmi důležitá iniciativa, takže jsme rádi, že jste se rozhodli vypracovat stanovisko a doufáme, že výbor eh, ITRE eh, ho také náležitě vezme v úvahu. Dnes budu eh, velmi stručný, vyjádřím se k několika bodům tohoto návrhu stanoviska a také k tomu, co tu padlo v diskuzi. My můžeme podpořit tento návrh stanoviska. Samozřejmě je důležité zaměřit se na to, jak prostřednictvím větší účinnosti eh, energií eh, a prostřednictvím dalších opatření můžeme snížit naši závislost na dovážené energie. Ale eh, realisticky je tady ještě nějakou dobu, na tom budeme závislí a proto je velice důležité tady tento dovoz minimálně diverzifikovat, alespoň diverzifikovat tak, aby to bylo udržitelné. A také, jak víte, my se také aktivně eh, snažíme prosazovat energetiku jako, eh, jakožto jednu z kapitol všech nově uzavíraných obchodních dohod, takže děkujeme za vaši podporu v této oblasti. A ještě jeden bod, o kterém jsem se chtěla zmínit. Příští rok se budeme zabývat přeskumem takzvaného rozhodnutí o mezivládních dohodách eh, v oblasti energetiky. Tak, abychom se ujistili, že ty dohody, které již eh, jsou v platnosti, plně odpovídají evropské aky, ale také tedy eh, z pohledu většího důrazu, který budeme klást na tento aspekt v budoucnosti pokud jde o nadcházející přeskum nařízení o, tady, nebo regulatorní úpravy o plynu, tady se budeme zaměřovat především na větší transparentnost komerčních dohod a také o, na možnost nákupu e, v rámci množstevních slev. Závěrem mi dovolte poděkovat za vypracování tohoto stanoviska, za to, že máte zájem o toto téma a my se budeme těšit na další spolupráci i do budoucna. Děkuji. Děkuji. Vy jste zmínil eh, přeskum nařízení o mezivládních dohodách. Můžete k tomu říct ještě něco víc? jakým směrem se tato, tento přeskum bude ubírat? Mohl bych, ale asi by to bylo poněkud předčasné. Komise tedy e, zahájí rozsáhlý proces konzultací se všemi zainteresovanými, ale v tuto chvíli tedy ještě brzy. My ani sami nevíme, jak přesně zainteresovat uh, ve sdělení z Evropské komise z února je informace o tom, že se hodláme, že tedy komise se hodlá více zapojit do přeskumu toho, jakým způsobem jsou tyto dohody uzavírány, ale vy jste také nepřímo odkázal na, nebo podotkl že je důležité, aby tyto mezivládní dohody byly korektně nastaveny od začátku. Ale protože tedy ten přeskum ještě ani nezačal, myslím, že je předběžné o tom diskutovat. A nyní tedy ještě pan zpravodaj na závěr. Děkuji. Děkuji za velice zajímavé poznámky. Já se samozřejmě pokusím co jen to půjde, zpracovat i vaše návrhy a najít koncenzu. Těším se tedy na tuto další spolupráci. Good. Dobře, a nyní jenom chci říci, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 17. v poledne, v pravé poledne. A Hlasovat se bude 22. září. Dobře, tím se dostáváme k bodu 10. Zpráva o tedy návštěvě delegace Evropského parlamentu v Itálii, konkrétně v Janově a v Miláně. Záměrem delegace bylo přeskoumat dvě okolnosti. Za prvé eh, to, jak vypadá situace v přístavech, například v Janově, a za druhé v kontextu výstavy Expo, nebo tedy veletrhu Expo v Miláně, otevřít eh, téma obchodní politiky z pohledu zemědělských produktů, jejich trvalé udržitelné produkce, zajištění dodávky potravin a tak dále. V delegaci byly paní, byli tedy tito poslanci a nejprve chci poděkovat všem, kteří aktivně spolupracovali. Myslím, že to byla opravdu užitečná návštěva, že delegace prodiskutovala všechny zásadní body. V Janově eh, jste tedy kontaktovala nejenom vedení přístavu, ale také celní orgány a, a informovala se o tom, jak jsou ta jednotlivá odvětví provázána a s jakými problémy se potýká potenciální další rozvoj přístavu, co je tedy třeba řešit. A já myslím, že k této tématice se budeme v našich diskuzích ještě vracet. V kontextu veletrhu Expo bylo řešeno především téma zemědělské produkce, dodávky potravin, zajištění této dodávky. A na toto téma proběhla diskuze v pavilonu Evropské unie. A my jsme měli možnost se samozřejmě rozhlédnout i okolo a e, podívat se na to, jak se vlastně Evropská unie v tomto ohledu prezentuje na veletrhu v Miláně. A následně proběhla e, také diskuze se zástupci tisku a zainteresovanou veřejností. Takže celé to téma přístupu na trh pro zemědělské produkty, téma určitých eh, norem kvality nebo bezpečnosti potravin, eh, téma celních tarifů u potravin, téma kvót, téma zeměpisného označení původu a jeho ochrany. To je důležité právě například pro tedy italské zemědělství a jeho producenty. A o tom jsme také měli možnost tady rotovat, rokovat se zástupci eh, regionální zprávy, místní zprávy. A konečně jsme se bavili také na téma budoucnost Evropy z pohledu trvalé udržitelnosti, sociální zodpovědnosti a to v kontextu pro programu Evropa 2020. Kromě toho jsme se účastnili celé řady různých setkání. Důležité bylo také to, že celá ta delegace jak si držela a pohromadě a spolupracovali eh, zástupci výboru pro eh, průmysl a pro zemědělství a to bylo tady také, myslím, tak velmi pozitivní. A z mojí strany ještě tedy jedno doporučení. Máte před sebou stanovisko a já se chci zeptat, jestli chcete ještě nějaké vysvětlení. Pan Vizas? Děkuji vám, pane předsedo. Souhlasím s vámi, že to byla skutečně dobrá iniciativa, zajímavá iniciativa. Spolu s kolegyní Ticianou Begin jsem byl v Janově, navštívili jsme přístav Velice hezky nás přijali eh, přístavní úřady, přístavní zpráva a i eh, podniky, které tam působí. A jak říkáte ve své zprávě, myslím, že je důležité poukázat na problém, který přetrvává s celnicemi protože některé výrobky se vlastně mm, kontrolují různě na celnicích podle toho, jakým přístavem se dostanou do Evropy. Jsou tady třeba výrobky typicky italské, jako špagety nebo nějaké italské síry, eh, které se dovážejí z Filipín, z USA a neprobíhá vhodná kontrola, zejména pokud jde o označení původu. A je třeba se tím zabývat, aby se tomu zamezilo. A s kolegyní Begin bychom chtěli navrhnout iniciativu, že bychom připravili slyšení o vlastně středomořských přístavech, o jejich vzájemném propojení, jak tedy navzájem, tak eh, pokud se týče napojení na africké nebo azijské přístavy, zaměřit se na jejich vzájemné se doplňování. Nevím, jestli by to bylo pro vás zajímavé, možná bychom to mohli zorganizovat ve spolupráci s výborem pro dopravu. Děkuji. Děkuji, pan Desanes. Paní Desanes, promiňte. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku pro poslance, kteří byli v Janově. Chtěla bych se zeptat, jaký je skutečný konkrétní stav těch kontrol. Zda opravdu ty potraviny jsou kontrolovány, zda se kontrolují zeměpisná označení. Pokud ano, jaké je procento potravin, které nevyhovují normám a které by se tedy neměly dostat na trhy Unie. A to též tedy platí i pro ta zeměpisná označení, takže prosím o toto upřesnění. Děkuji. Pardon. Si je cierto que... Tak určitě někdy ty kontroly se neprovádějí úplně nejvhodnějším způsobem. Hodně to závisí na typu výrobku a často se dělá kontrola jenom namátková. Není možné zkontrolovat všechny výrobky, e, takže se dělají namátkové, výrobky, e, namátkové kontroly u různých výrobků a bohužel e, jsou tam i výrobky, které by se do Evropy dostat neměly, ale dostanou se tam. Pokud jde o označení původu. My jsme to hodně zdůrazňovali při té naší návštěvě, je to důležité. To se ale netýká jenom Janovského přístavu, týká se to všech evropských přístavů. Máme vlastně eh, údaje, třeba už nevím, jaký to byl typ italského síra, dokonce nám ukazovali mm, některé eh, doklady týkající se těchto sírů a tam vlastně eh, jim umožňují eh, i přes milné označení původu vlastně vstup na evropský trh. Je to důležité téma, téma jak říkala paní de Sarnes, a měli bychom v budoucnu dopodrobna eh, zkoumat tuto problematiku kontrol a zabránit tomu, aby tyto výrobky, které, řekněme, jsou padělky evropských výrobků, se dostávaly volně na evropský trh eh, prostřednictvím přístavu. Hmm? Um, to, co tady právě zmínil eh, pan Víza, je velmi důležité problematika celní kontroly a kontroly situace v přístavu bychom měli, eh, to je téma, které bychom, kterého bychom se měli iniciativně chopit. A pokud je o písemnou verzi stanoviska, tam eh, jsou tedy některé, eh, některá čísla, například 37% těch vlastně padělaných výrobků je z pevniny, ale my se tady tím budeme zabývat i dále. Máte ještě nějaké připomínky nebo otázky k průběhu této návštěvy v Janově a Miláně? Pokud ne, tak přeruším zasedání na 6 minut. Good. Mm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, dovolte mi, abych teď znovu zahá... pokračoval naší schůzi. Dostáváme se bodu 11, což je rozhodování nebo hlasování o tom, jestli bychom měli vstoupit do přistaného jednání o eh, surovinách z konfliktních oblastí a jak by tato spolupráce měla vypadat. Už jednou jsme hlasování odložili a mezi tím se tím eh, zabývala i konference předsedů a ta dospěla k závěru, že doporučuje pokračovat naší tradici a tedy eh, zahájit eh, třístranné jednání s radou. Máte před sebou hlasovací seznam která obsahuje otázku o tom, eh, se má začít a také je tady návrh složení vyjednávacího týmu. Víte, že podle článku 73 jednacího řádu je to stanoveno. Tedy jaká přesně je role vyjednávacího týmu, jakou, jak má podávat informace výboru a potom je tam uvedena také většina členů výboru, která je potřeba k zahájení jednání. Tolik tedy na úvod. Teď bych chtěl udělat eh, ověření, jestli funguje hlasovací zařízení, takže si uděláme na zkoušku jedno hlasování. Doufám, že tady všichni máte hlasovací karty. Vyhlašuji tedy zkušební hlasování. Máme tady 39 hlasovacích karet, 39 také hlasovalo. Všechno je v pořádku. Končím tedy to hlasování. A teď eh, bych chtěl vyhlásit hlasování o začátku mm, jednání a složení jednacího týmu, takže můžete hlasovat. Končím hlasování. 24 pro, 15 eh, proti pardon, 15 se zdrželo hlasování. Tím tedy eh, bylo rozhodnuto o dalším postupu. A nyní přistupujeme k hlasování podle bodu 12, což je usnesení k dohodě o usnadnění obchodu s Bali. A nejprve tedy eh, bych eh, chtěl, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu číslo 18. Kdo souhlasí, jde pro. Kdo je proti? Drželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 21, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 20, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23, kdo je pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto. Kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 40, pardon, 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ještě jednou, prosím, dámy a pánové. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 36, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 38, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 25, kde pro? Proti. Zamítnuto. 26, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 28, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 2, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 50, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Čtyři, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis pět, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 65, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. DV1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. DV2, pro, proti, zdrželi se, přijato. TV6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. TV7, kdo je pro? Proti? E, přijato. Dvě, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh 8, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Osm, kdo je pro? Proti Ověříme to. Takže e, číslo 8 můžete hlasovat. Končím hlasování. Jasná většina. Takže přijato. Číslo 10. E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 11, kdo je pro, proti, Drželi se, zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 15, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 16. Přehledl jsem evidentně 13, let ještě o té musíme hlasovat, takže prosím 13 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Šestnáct kde pro? Proti. Drželi se. E, zamítnuto. Sedmnáct kde pro? Proti. drželi se. Přijato. A nyní elektronické hlasování na závěr. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 29 pro, 4 proti 6 se zdrželo. Takže blahopřejeme zpravodajovi. A nyní se dostáváme k bodu 13. To je v souvislosti s otázkou tom, jestli souhlasíme s, obchodu, eh, s dohodou usnadnění obchodu. Je to jenom jedno elektronické hlasování, takže můžete hlasovat. Končím hlasování. 33 eh, pro, 4 proti 2 se zdrželi, takže i Toto bylo přijato. Děkuji vám za velmi rychlé hlasování. A teď tedy jsme si zasloužili 14, 15-minutovou eh, eh, pauzu. Budeme začínat s naším slyšením v 10.30. Tématem slyšení jsou lidská práva v zemích, řekněme, uzavřené partnerské dohody.